před tím, co měl vlastně vykonávat a hlasoval jsem proti té zprávě. ad una delegazione deputati e di altri visitatori del Parlamento canadese e del... Děkuji vám. Měli jsme tu několik eh, návštěvníků také z kanadského parlamentu a kanadské mise u Evropské unie. Ti sedí na návštěvnické tribuně Evropského parlamentu. Jsou zde, aby hovořili se svými partnery v Evropském parlamentu na 32. meziparlamentním setkání Evropská unie Kanada. V úterý budou mít možnost promluvit s mnoha poslanci z našeho parlamentu a včera byli přítomni slavnostem příměří, ne oslav příměří. Přeji jim všem mnoho úspěchů a příjemné zážitky v hlavním městě Evropské unie. A nyní další vysvětlení hlasování.